činnější v budoucnosti, aby to byl nástroj solidarity Evropské unie s propuštěnými pracovníky. Děkuji mnohokrát. Tím je ukončena rozprava. Hlasování se koná zítra ve 12 hodin 30 minut. A nyní máme na programu zprávu pana Lechnera o propojení obchodních rejstříků a dávám okamžitě slovo panu zpravodajovi na čtyři minuty. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, paní předsedkyně, milí kolegové, milé kolegyni. Jak důležité jsou obchodní rejstříky, eh, to je důležité eh, a z toho vidíme, že v mnoha směrnicích o společnostech první pochází z roku 1968 a již ta přinesla skutečně záslužné zlepšení. V roce 2003 došlo k podstatné změně, tímž my jsme zavedli elektronické vedení rejstříku, které bylo předepsáno a to bylo na pozadí podpory přeshraničního přístupu k těmto informacím. Zatím však rejstříky jsou spravovány na vnitrostátní státní úrovni a dává se do nich pouze to, co eh, splňuje eh, všechny požadavky pro to a na tom se do blízké budoucnosti nic nezmění. Ehm, aby přístup k těmto informacím byl přes hraničí, leží na snadně. To, myslím, nemusím tady zdůrazňovat. Problematika má vlastně dvě oblasti. První komplexní problém je možnost přístupu občanek a občanů. Každého, koho to zajímá, ať je to daňový poradce, ať je to odborář, ať je to právník, ať je to prostě kdokoliv, měl by mít možnost přístupu k přeshraničním informacím tohoto typu. Druhý komplex je zlepšení interoperability, čili systém spolupráce obchodních rejstříků v jednotlivých zemích. To se týká zejména firm, které mají matku v jedné zemi a pobočku v druhé zemi a které v, potřebují příliš dlouho pro zavedení do rejstříku v oblasti mateřské společnosti, zatímco pobočka může být zapsána v rejstříku v druhé zemi úplně jinak. To by se mělo všechno zautomatizovat snahy komise jsou neomezené. To skutečně je třeba uvítat a je třeba to podpořit. Uspoří to peníze, uspoří to čas, podpoří to soudržnost a fungování vnitřního trhu. Informace z obchodního registru, nejstříku nelze srovnávat s jinak obecně přístupnými informacemi, protože mají právní výpověď a tato právní výpověď se liší od jednotlivých, člen, jednotlivých, jednotlivých členských státech. A na to je třeba upozorňovat uživatele, aby prostě to nepřenášeli ve svém horizontu na předpisy do e, zápisu v obchodním rejstříku ve své vlastní zemi. Zároveň by bylo e, dobré sjednotit formáty, bylo by třeba e, najít odpovídající portál, také by bylo třeba jazyk v tom smyslu, aby tyto informace byly v rejstříku k dispozici ve všech jazycích Evropské unie. Již tady v této oblasti došlo k několika iniciativám, vám dovolte, abych se zmínil o tak zvaném systému BRAI, což je interoperabilita obchodních rejstříků v Evropě. A tady by se skutečně mělo, mělo pokračovat v této spolupráci. Za prvé se tady spolupracuje na dobrovolné bázi, a e, jedná se zatím o výzkumnou fázi, o fázi přeskumu. E, já nepožaduji od parlamentu technickou expertízu, to nám ani nepřísluší, jenom bych velice rád, aby v rámci těchto iniciativ se podpořily e, tyto snahy a s tím jsem skutečně měl širokou podporu kolegů v našem výboru. Bylo by výborné, kdyby nakonec se toho zapojili všichni všichni. My skutečně chceme proto navrhnout, aby Brit se stal právním návrhem, legislativním návrhem, aby potom mohl fungovat. Mm, eh, samozřejmě by bylo dobré, aby všichni měli stejný síl, pakliže celý ten projekt bude dostatečně technicky a odborně vyzrálý a zdatný. Bylo by dobré, kdyby se všichni připojili a chtěl bych poděkovat všem poradním výborům a zejména bych poděkoval za to, že to setkalo širokou podporu. Prakticky všichni byli pro. Děkuji mnohokrát, pane Lechnere, a teď se dostáváme dostáváme k pětiminutovému catch the eye a jako první má slovo paní Rojtová.

Děkuji a nyní další řečník, paní Tykau. Paní Regner, jste tady, paní Regner, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chtěla bych nejprve poděkovat za dobrou spolupráci u pana zpravodaje, u pana Lechnera. Skutečně eh, bylo možno vždy dojít ke kompromisům. Ve v krátkosti jenom nejdůležitější body za mou frakci. Za prvé, závazná účastnost všech členských států. Za druhé, aby, existovalo k veřejnému, eh, aby existoval veřejný přístup k jednotnému portálu a za třetí je třeba zohlednit aspekt ochrany spotřebitelů, aby zde byly totiž aktuální a platné informace, což je velice důležité pro spotřebitele a také informace o právních dopadech. To je nesmírně důležité. A konečně, aby ten systém byl praktický a uživatelsky přátelský. Ale jak se to provede, to leží v rukou komise komise. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo paní Tykau. Mnohokrát e děkuji, paní předsedkyně. Vzhledem k tomu, že v Evropě 27 členských států je 90 podniků, malé a střední podniky, propojení obchodních rejstříků je skutečně nezbytný krok. Od ledna 2007 musí být informace v obchodních rejstřících ukládány elektronicky a přístupné online ve všech členských státech. A tak tomu také od toho data je. Ovšem standardy, úroveň těchto rejstříků se liší, i co se týče jazyka, prohledávacích kritérií a tak dále. A já myslím, že je nutné, aby se členské státy zapojily do programu interoperability údajů pro takové obchodní rejstříky v Evropě, a musí se také zapojit do informačního systému pro vnitřní trh. Mohlo by to vést k ročním úsporám přes 160 milionů eur ty úspory by mohly být ještě větší. Děkuji vám, paní Tykao. Paní Beneva, prosím. Ja. Vielen Dank. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Mnohokrát děkuji, paní předsedající, kolegyně a kolegové. Vzhledem k výhodám, které nabízí jednotný trh, stoupající nárůst přeshraničních možností, obchodních možností, harmonizace údajů z obchodních rejstříků, stejně jako metodika získávání a jejich zpracování je nezbytná. Pokud se nám podaří zajistit účinnou propojitelnost obchodních rejstříků zúčastníme nejenom zúčastněným subjektům administraci vztahu a získávání informací, ale také posílíme jejich pozici vzhledem k nevyhnutelnosti transparentnosti obchodně právních vztahů a také právní jistotu. A z tohoto důvodu považuji za nevyhnutelné harmonizovat systém údajů poskytovaných v obchodních rejstřících v rámci všech členských států. Takový postup by dokázal zabezpečit podstatně větší transparentnost a zaznamenal by využitelnost nejenom při už vzpomínaných vztazích, ale také při změně sídla obchodní společnosti a jiných subjektů a vytvoření poboček v jiných členských státech, při zhraničních fúzích a akvizicích. A tím by se také omezila řada nežádoucích účinků. Děkuji vám, paní Benová. Eh, paní kolegyně Kiel Nielsen, vy jste se hlásila, ne? Dobrá, to je výborné, tím uspoříme čas a slovo dostává okamžitě pan komisař, prosím, pěkně ve jméno komise. Jestli... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, dámy poslankyně, páni poslanci. Propojování obchodních rejstříků je jistě důležitým projektem pro hospodářské aktéry, který obnoví důvěru a umožní lepší přístup k informacím a tím podpoří další rozvoj ekonomiky. Komise vítá z větší části tuto zprávu eh, a předloží nejpozději v roce 2011 legislativní návrhy k tomuto tématu, eh, protože hospodářská krize ukázala, že transparentnost finančních trhů musí existovat a občané mají důvěru pouze, mají-li přístup eh, k oficiálním informacím, které jsou však spolehlivé a které se týkají jednotlivých podniků. Obchodní rejstříky jsou proto nesmírně významné, protože obsahují informace o podnicích a dávají se k dispozici veřejnosti. Přístup k těmto informacím v jednotlivým členským státům, kde je nahlášen podnik, musí existovat, ale z technických či jazykových důvodů je často velice obtížné získat tyto informace z jiné země. Propojení obchodních rejstříků je tedy zejména důležité pro malé a středně velké podniky, ale též pro uživatele. Některé úvahy k určitým aspektům této zprávy. Slyšel jsem, že máte obavu z další správní zátěže při zavádění, při tom propojování obchodního rejstříku. Mohu vás ujistit, že rozhodně v žádném případě nepřipustíme nové ani přímé, ani nepřímé náklady. Nechceme je způsobovat podnikům. E, účast všech členských státech na této spolupráci musí samozřejmě eh, být dána ze strany všech členských států, jinak by to nemělo smysl při pravidelné výměně informací i vůči dalším zemím eh, komise uvažuje o legislativním návrhu takovém, kde se musí účastnit jeho práce jednotlivé členské státy, eh, protože to je ještě chybějící článek na našem vnitřním trhu. Existuje zatím eh, snahy, abychom měli jeden jediný portál pro získávání těchto informací Chtěli bychom eh, jednotlivé informace získávané z obchodních rejstříků bychom chtěli dát k dispozici na jeden portál všem možným uživatelům, podnikům, ale i všem oficiálním místům, i všem uživatelům. Všichni musí mít eh, naprosto svobodný přístup k těmto informacím ve všech eh, úředních jazycích Evropské unie. To je bezpodmínečně nutná podmínka, protože jinak nemůžeme vytvořit skutečný vnitřní trh pro občany. Obchodní rejstříky musí samozřejmě také přesně ukazovat, jaké informace jsou vnitrostátní a e, e, protože jednotlivé informace v těch jednotlivých rejstřících jsou různé a je třeba, aby byla zaručena kvalita těchto vyměňovaných informací, aby byly spolehlivé a aktuální. To, co tady říkáte, je naprosto jasné, zřetelné a setkává se e, na komisi skutečně s, od, s otevřeným srdcem, s otevřenýma ušima. Chceme se účastnit této práce, abychom zaručili propojení obchodních rejstříků. Zpráva pana Lechnera ukazuje, že se Evropský parlament stoprocentně zasazuje eh, o to, aby došlo k propojení obchodních rejstříků, což je důležité pro zaměstnance, zaměstnankyně i podniky. Je to návrh, je to zpráva, kterou komise vítá a napjatě čekáme na přijetí této zprávy při vašem hlasování. Děkuji, tím pádem ukončuji roz rozpravu hlasování se koná zítra ve 12 hodin 30 minut. A nyní se dostáváme ke zprávě pana Cvivky. Zpráva o provádění a přeskumu nařízení Rady o příslušnosti a uznávání a výkonu